Tímto opět zahajuji naše zasedání a nyní budeme mít prohlášení paní místopředsedkyně Komise a vysoké představitelky EU pro bezpečnostní a zahraniční politiku k situaci na Ukrajině. Prosím, paní komisařko.